Dámy a pánové, budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty už jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky? Ne? Zápis je tímto schválen.